Okay, colleagues, um, we have reached uh, point four. We were pausing to, to wait for the... Eh, my jsme na chvíli přerušili jednání, ale pan Čogor eh, už dorazil, čemuž jsem velice rád. Děkuji za vaši účast, že tady, tady aspoň to loajální tvrdé jádro máme. Já si opravdu cením vaší účasti po zbytek pořadu jednání, protože kdybyste tu nebyli, tak bychom vůbec nemohli dál pokračovat. Jdeme k bodu 4, což je zpráva o Evropském občanství 2013, posílení občanských práv eh, v eh, Unii eh, demokratických změn. Spravodajem je pan Šogor a, a on představil stanovisko na výboru PETY 4. září. 118 pozměňovacích návrhů bylo předloženo. A nyní máme příležitost se o nich pobavit. Takže máme tu asociovaný výbor podle pravidla 54 a ochrana obětí zločinu a svědku. Takže pane Šogor, prosím vás, abyste nás seznámil s vaší prezentací. Thank you, chair. <clears throat> As I meant... Děkuji, jak jsem zmínil v průběhu prezentace návrhu z perspektivy výboru koncepce evropského občanství to bylo těžké ošetřit eh, v eh, návrhu stanoviska, ale jsem rád, že díky kolegům, stínovým zpravodajům se nám to podařilo rozpracovat poněkud podrobněji tuto koncepci. Těch 180, 118 pozměňovacích návrhů částečně rozvádí otázku bezpečnosti, ochranu občanů v eh, zahraničí a samozřejmě ochranu obětí zločinu, ale také se rozšiřují na další oblasti, to znamená nediskriminace, rovnost eh, a eh, bez ohledu na eh, to, do jaké menšinové skupiny spadají, tak většina těch pozměňovacích návrhů šla tímto směrem. Obzvláštní odkaz je tu na situaci jazykových menšin. Tady máme stále velice znepokojivou situaci romských komunit, osob LGBT a samozřejmě osob s postižením a starších osob. Zdá se mi, že existuje poměrně široká schoda na tom, že tyto skupiny potřebují e, e, více ochrany, pokud chceme, skutečně e, naplnit záru, smluvní záruky nediskriminace a rovnosti. Také shledáváme, že existuje schoda v tom, že právo evropského občanství může být zaručeno pouze prostřednictvím silného rámce, právního rámce napříč celou Evropskou unii. Další oblast, eh, která, byla řešen, která se řešila, byl dopad Brexitu na evropská občanská práva, což je velice důležité pro miliony občanů na obou stranách kana, eh, průlivu La Manche. A eh, které může postihnout Brexit, kteří se mohou cítit být vystaveni různým tlakům. Další oblasti, které jsem nezmínil, poděkovat stínovým zpravodajům za podporu a těším se na dobrou spolupráci eh, pokud eh, ve věci těchto kompromisů. Děkuji, pane Šogor. A nyní se táže, jestli některý ze stínových zpravodajů, bych si chtěl vzít pan Weidenholce, prosím. Just wanted to thank you, the Jsem chtěl poděkovat zpravodaji. Myslím, že to be, be, probíhalo v dobrém pracov, pracov, duchu pracovní spolupráce. Probrali jsme tuto záležitost a podařilo se nám najít hodně půdy pro kompromis Eh, samozřejmě jsou tu otázky ještě, které se musí dořešit, ale mm, jsem eh, přesvědčen, že se nám to podaří. Je to každopádně důležitý příspěvek našeho výboru. Děkuji. A nyní stínový zpravodaj Kue. Pravodajka. Ano, děkuji. Takže já chci poděkovat eh, za práci zpravodaje. Já bych chtěla poznamenat k tomu pár otázek k věcem, které se mi jeví být důležité Samozřejmě, že chápeme, že se jedná o stanovisko, které bychom měli vnímat v kontextu úsilí o eh, redefinici toho konceptu občanství, evropského občanství. Ale také chápeme, že to nedává příliš velký smysl, pokud nezohledníme nerovnosti, které existují v naší společnosti. Takže myslím, že je trošku nerealistické hovořit o evropském občanství, aniž zmíníme politiky škrtů, úsporná opatření, krácení veřejných služeb a tak dále a tak dále. A to, že existuje taková nerovnost z hlediska přístupu k veřejným službám, jistě, že chápeme, že vzdělávání, přístup k energii, eh, zdravotní péče, to všechno by mělo být přímo navázáno na koncepci občanství, proto jsme právě předložili eh, řadu pozměňovacích návrhů, které jdou tímto směrem. Také je důležité, aby existovalo jasné odmítnutí toho, že politiky, bezpečnostní politiky velmi často jdou na úkor práv občanů. Předložili jsme návrh o, ohledně směrnice proti diskriminaci, aby se ta situace odblokovala, protože k diskriminaci dochází xenofobní násilí, LG, fobie, fobie LGB, vůči LGBTI Eh, musíme skutečně zaručit, aby práva těchto občanů byla dodržena. A eh, konečně nelze hovořit o právu občanů a občanství, aniž bychom eh, ne, přitom nebrali v potaz práva těch lidí, kteří s námi žijí a nemají přitom přístup k občanství, nemají eh, přístup eh, k těmto principům. Jde přitom o miliony lidí, kteří jsou buď bez státní příslušnosti, nebo jsou eh, migranti v neregulárním postavení a ne, nemohou plně požívat občanských práv. Proto jsme předložili řadu pozměňovacích návrhů, které jdou tímto směrem. Jsem přesvědčen, že jsou to lidé, kteří žijí v naší zemi a měli by mít všechna práva, který, která požíváme i my ostatní. Takže to ve stručnosti je podstata těch našich pozměňovacích návrhů. Děkuji. Pane Šobor, chcete to nějak skrnout? Dobrá, tím eh, se dostáváme ke konci hlasování na Libor 6. listopadu. Now brings me to another pregnant pause where we have we are phoning Mrs. Besseril to see if she could come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 se hlasuje. Jak jsem tam, já jsem tam nic jako... A jestli pan Fos uh, eh, přijde před uh, paní Beseril, tak uh, ten pořád obrátíme, uvidíme, kdo se dostaví jako první, takže si dáme s mou omluvou jenom krátkou přestávku. Moc se omlouvám. Okay, colleagues, let's, um, let's move on. We, we must... Kolegové, eh, pokračujme. Musíme eh, tedy nějak postoupit ku předu. Máme čtvrtek dopoledne. Musíme eh, tedy postupovat. Zpravodaje už tu máme. Děkuji vám za trpělivost. Takže teď tedy budeme hovořit o bodu 5. A to je eh, stanovisko eh, k návrhu směrnice Evropského parlamentu a rady, které se týká minimální ustanovení týkajících se znak, znaků skutových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami, pokud jde o definici drogy. Takže jakmile se naše zpravodajka usadí, tak nám vysvětlí, jaká je pozice parlamentu v prvním čtení eh, k tomuto dokumentu schválenému v roce 2014 po jednání tedy eh, Rady a komise z loňského května. A první, eh, první stanovisko Rady bylo schváleno 25. září a potom proběhlo jazykové a právní zhodnocení příslušnými službami a parlament by měl schválit svou první pozici k prvnímu čtení na dalším zasedání. Takže, Terezo, eh, jste připravená? Ano, omlouvám se, že eh, jsem eh, na vás tak spěchal. Já jsem byla předsedkyní delegace z Mexika, byli jsme na druhé straně budovy a myslela jsem, že se sem dostavím včas. Ano, vím, eh, že jsi měla tuto, schůzku. Děkuji za to, že jsi přišla. Vím, že někteří stínoví zpravodajové tady nejsou, ale protože je eh, čtvrtek dopoledne, musíme postupovat. Takže prosím eh, o vaši prezentaci. Ano, ano, vysvětlím kolegům, kteří jsou zde. Děkuji, pane předsedo. Takže toto je návrh doporučení eh, pro druhé čtení, co se týče směrnice eh, nových psychoaktivních látek. Je, jedná se pouze o procedurální záležitost, takže já vám teď stručně řeknu, jak to probíhalo s tímto balíčkem, protože je to opravdu důležité téma. Nové psychoaktivní látky představují velkou hrozbu Eh, veřejnému zdraví, občanům a zvláště pro mladé lidi. Každoročně mnozí mladí lidé, zvláště muži, umírají vinou těchto psychoaktivních látek. Evropská eh, agentura ENCDDA v Lisabonu uvádí, že je asi 500 nových případů, které se objevily v EU Eh, teprve včera eh, a ten trend je vzrůstající. Na eh, internetu je k dispozici stále více těchto nových psychoaktivních látek a je stále jednodušší si zřizovat domácí laboratoře k jejich výrobě. A proto Evropská unie musí zasáhnout a zastavit výrobu těchto nových psychoaktivních látek. Máme rámcové rozhodnutí z roku 2014 a to už nestačí k zastavení výrobě dalších psychoaktivních látek. Proto komise eh, přichází eh, s touto novou právní úpravou, která by měla překonat eh, právní překážky. Já tady mám kolegu, který také pracoval na tomto nařízení Vím, že je o pět let později, ale nakonec nikdy není příliš eh, pozdě, pokud se nám podaří dosáhnout dobrých výsledků. nebylo to jednoduché, zcela eh, bez problémů, ale teď tedy máme eh, směrnici a návrh nařízení po dlouhé cestě. Komise schválila návrh v roce 2014. Od té doby, doby bylo mnoho různých předsednictví, my jsme chtěli postoupit k trialogu, bohužel to se prozatím nepovedlo. Díky malckému předsednictví se nám ale podařilo ve finále dosáhnout dohody. Takže já tady mám zprávu, která se zabývá především směrnicí, o tom zde také dnes mluvím. Je to skutečný úspěch pro Evropský parlament a jestli mohu, chci mluvit o třech částech, kterými jsme se zabývali zvláště. Máme zde model trialogu. Původně eh, rada byla velice daleko od našeho stanoviska, ale nakonec jsme se dohodli. Takže to první, co chci eh, zmínit, to jsou eh, akty v přenesené pravomoce místo prováděcích. Evropský parlament vypracoval text, který hodnotil návrh komise, potom nastoupilo mnoho předsednictví, zdlouhavé debaty, které neměly žádné velké výsledky, ale pak nakonec jsme se dostali tedy k aktům v přenesené pravomoci a rada nakonec souhlasila. Ta druhá překážka, kterou jsme museli překonat, byla meziinstitucionální dohoda a v jejím kontextu eh, aktiv delek přenesené pravomoci. Pak jsme měli návrh rady, který šel na komisi po určitou dobu a nebylo možno se od textu se od textu odchýlit. Parlament s tímto ale nesouhlasil. A za třetí, my bychom chtěli postupovat jinak pomocí IIA, což je nám meziinstitucionální dohody, což znamená, že bychom si dali prostě takové období, kdybychom analyzovali text a kdyby Rada a komise měly námitky, tak bychom tedy postupovali nad tím původním textem, ale nemuselo by se začínat úplně od začátku, od té směrnice a postupovali bychom tedy od, té, od toho textu, ke kterému jsme se v dohodě dostali a rada s tím nakonec souhlasila. A konečně, co chci říci, dohoda v radě, co se týče eh, návrhu, návrhu parlamentu, což znamená vypustit článek 4 původní směrnice. V tom odstavci se mluví o komisi. Pakliže bude mít komise pocit, že není nutné schválit akt přenesené pravomoci, co se týče definice drogy a nové psychoaktivní látky, tak jeden ze členských států by mohl komisi požádat, aby zasáhla v rámci tedy aktu přenesené pravomoci. Po konzultaci eh, s malckým předsednictvím a s radou se nám podařilo dosáhnout eh, rady a podařilo se vypustit tento odstavec a to je pro Evropský parlament velmi důležité. Takže v zásadě jsme dosáhli dobrého výsledku. Já chci poděkovat malckému předsednictví za jeho pilnou práci, za to, že se podařilo dosáhnout této vyváženosti. Děkuji také komisi, která se hrála velmi důležitou úlohu, co se týče našich schůzek, poradců. A také chci poděkovat panu Bonimu za to, že přispěl k tomuto dobrému výsledku. 9. Eh, říjen 9. Eh, říjen eh, lhůta pro pozměňovací návrhy a pak se bude hlasovat. Děkuji, Terezo, řekla jsi to teda opravdu všechno a minulý týden v této souvislosti proběhlo skvělé slyšení. Děkuji vám oběma za to, že jste pracovali jak na nařízení, tak na směrnici. Pane Bony, chcete si vzít slovo? Děkuji nejprve, Terezo, protože myslím, že eh, tvoje znalosti ještě z minulého funkčního období a boj za přípravu těch, eh, těch eh, řešení a tvoje odhodlání během těch uplynulých dvou let zásadním způsobem přispěla k tomu, že teď už eh, se blížíme eh, ke skutečnému eh, finálnímu řešení. Je zde řada velmi důležitých aspektů a problémů pro Evropany, pro členské státy, ale musíme si především uvědomit, jaké hrozby spočívají tedy v existenci drog a především eh, v existenci nových psychoaktivních látek, protože eh, když hovoříme o drogách, ty jsou eh, nebezpečné, ale pro lékaře není obtížné tady toto pochopit, reagovat, léčit. Zatímco, když hovoříme o nových psychoaktivních látkách, o těch žádné, s těmi žádné zkušenosti nejsou, neví se, jaký dopad na zdraví mohou, být, mohou mít a proto eh, v oblasti nových psychoaktivních látek je situace mnohem dramatičtější, není lehké léčit jejich dopady. Takže Eh, tady eh, se snažíme o nápravu této situace a eh, ten boj pro, o typ tedy těch aktů, jestli přenesené pravomoci nebo, nebo prováděcích, ten byl velice důležitý, protože na tom záleží, jak rychle se nám podaří najít řešení. Také děkuji tedy za komunikaci SNC DDA, za to jsem byl odpovědný já, protože Eh, je jasné, že potřebujeme mít silný systém včasného varování a spolupráci všech členských států. Co se týče těchto jevů, a abychom mohli s nás připravit podklad pro zákaz některých, eh, některých sloučení, některých látek v členských státech. Ta práce eh, v počátku byla velice obtížná, ale chci eh, opravdu poděkovat maltskému předsednictví a zvláště Tereze. Děkuji. Yeah, pleased, ano, eh, pilná práce vás obou eh, byla velice dobře vidět minulý týden, když jsme měli slyšení na toto téma, kdy jste vysvětlili i širšímu publiku význam tohoto tématu, takže vám oběma velice děkuji. Teď nám bohužel chybějí někteří stínoví zpravodajové, to je právě ten problém, když si něco naplánujeme na čtvrteční dopoledne, kdy se hlasuje, ale je to typické prostě pro práci ve Štrasburku. Takže jestli se nikdo další o slovo nehlásí, tak mě zbývá, nezbývá než poděkovat Tereze za práci na tomto tématu, jak řekla tedy datum je 19. října a děkuji také panu Bonimu a znovu se omlouvám, že někteří stínoví zpravodajové tady nejsou. Děkuji tedy, Terezo. Takže teď, kolegové, můžeme, myslím, postoupit k dalšímu tématu, které se týká pana Vose. Nevím, jestli již dorazil. Dívám se na pracovníky EPP. On teď nebere telefon. Pracujeme na jeho příchodu. Kolegové, zase tedy musím eh, poprosit o trpělivost, než kolega Fos přijde na naše zasedání. ale rozhodně, ať se stane, co se stane, tak skončíme včas před hlasování. Už nám totiž potom zbývá jenom jeden bod. Děkuji vám za trpělivost. Thank you.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 Kolegové, stále čekáme na kolegu Vose, takže prosím vás o trpělivost. Pokud odejdete, tak samozřejmě mm, to chápu, ale mm, prosím ještě o trpělivost. I would never inflict such a thing, Mr. Baker. And I don't want you to sing either. <laughs> No, don't do it. <laughs>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

Mr. Mr. Voss has entered the room. I can announce that... Pan Voss vstoupil do místnosti, mohu tedy oznámit, že je mezi námi. A e, zatímco hovořím, tak se uh, usazuje. Thank you, Axel, for coming a bit <laughs> earlier. Děkuji, Axle, za to, uh, že si dorazil trochu dříve, a takže eh, dáme čas Axlovi na to, aby se rozdýchal a usadil sem. Ano, eh, naplánovat si zasedání eh, chvíli před hlasováním na plenární zasedání, to není snadná věc a já děkuji všem za to, že dorazili. Děkuji za, za to, že jste tady ve čtvrtek dopoledne ve Štrasburku a Děkuji panu Fosovi za to, že je zde o několik minut dříve. Vy většinou tady mm, většinou je to tak, že přicházíte přesně. Takže tady máme Evropskou agenturu pro uh, justiční spolupráci v oblasti kriminálních záležitostí. A toto je uh, Dokument, který nahrazuje rozhodnutí Rady 2287 JHA, které bylo pozměněno rozhodnutím z roku 2009 426 lomeno JHA a, a záměrem nařízení bylo podle komise lisabonizovat Eurojust a právním základem je článek 85 smlouvy o fungování Evropské unie. Pan Fos v červenci předložil svůj návrh, bylo tam asi 32 pozměňovacích návrhů a on nyní, pardon, 232 pozměňovacích návrhů a on nyní bude hovořit o těchto pozměňovacích návrhů, návrzích a hlasovat se bude podle plánu 12. října. Děkuji a děkuji všem, kteří e, čekali zvlášť na mou zprávu. Návrh na řízení komise Eh, o agentuře Eurojustu byl předložen již v roce 2013 a od té doby se jim výbor Libe zabývá, protože Evropský parlament návrh v řádném eh, řízení může ovlivnit pouze celkově a proto jsme museli čekat až na rozpravu rady o eh, evropském státním zástupci. Chtěl bych poděkovat za to, že všichni stínoví zpravodajové toto podpořili, že se do toho zapojili, protože to není obvyklé, mohli jsme vyčkat a díky tomu se tedy nyní můžeme pokusit naši společnou zprávu schválit. Já vám velmi děkuji za kvalitní spolupráci a za pochopení v této situaci. 22. června byla zpráva zveřejněna a celkově bylo předloženo 213 pozměňovacích návrhů a já vám za to děkuji, protože to no, do velké míry byly velmi konstruktivní pozměňovací návrhy a v tuto chvíli probíhá vyjednávání o kompromisech a zítra proběhne druhé technické setkání. Hlasování je naplánováno na 12. Eh, říjen, jak již bylo řečeno. Eh, nejspornějšími tématy je ochrana dat a vztah Eurojustu eh, k nové funkci státního zastupitelství a pokud jde o ochranu údajů, tak eh, včetně mého pozměňovacího návrhu, tam je 97 pozměňovacích návrhů, i když tady ty názory mm, byly velmi odlišné. Já jsem hovořil proto, abychom tady měli eh, zaříz, nějaký text o eh, právě mm, ochraně údajů a k operativním účelům by tam byly nějaké výjimky, ale všechna ostatní data vzhledem k nařízení 55 2001 tedy mají být upraveny odděleně a ostatní chtěli, aby všechny osobní údaje ve smyslu jednotné ochrany dat v Evropě byly včleněny do přepracovaného nařízení 45 lomeno 2001. Ovšem toto nařízení 45 2001 platí pro všechny agentury, zatímco pokud jde o EPO, Europol a Eurojust, tak tam je ta situace velice specifická, kde já se domnívám, i pravidla pro ochranu dat musí být nazírána pod jiným úhlem než v případě obecně eh, všech tedy agentur. Ovšem, nakonec jsme tedy eh, se dopracovali eh, ke kompromisnímu návrhu a pravidelně jednáme s paní eh, Corneliou, Cornelí Ernst, která pracuje na stanovisku k nařízení 45 lomeno 2001. A já kompromis budu schopen podpořit podpořit pouze v případě, že nařízení nebudou řešit, nebo ne, pardon, nebudou bránit každodenní práci agentur, kdyby Eurojust musel se potýkat s nějakými překážkami v souvislosti s ochranou dat, tak by to nebylo přínosné. Policejní spolupráce je velice důležitá při potírání trestné činnosti a terorismu a proto není možné, aby tady Eurojust narážel na další překážky kvůli nadměrné regulaci regulaci. Pokud jde o vztah k evropskému státnímu eh, zastupitelství, eh, jsou tady články 234 a 41 a tady jsem se klonil k tomu, aby trestní stíhání probíhalo i nadále na úrovni eh, členských států a Eurojust by zasahoval pouze s ohledem na přiměřenost a subsidiaritu. A já jsem se snažil vyjasnit, že mezi Eurojustem a EPO sice bude probíhat velmi úzká spolupráce, ovšem obě, oba tyto útvary musí být samostatné. Eurojust na rozdíl od EPO funguje na dobrovolném základě, kdy členské státy vyžádají o kontakt a požádají o to, aby přeshraniční případy byly lépe vyšetřeny. A pokud jde o EPO, tak tady EPO může fungovat samostatně v rámci svých pravomocí a to je ten rozdíl mezi EPO a Eurojustem. Takže já si myslím, že bychom obě dvě eh, instituce měly posílit a zároveň by tady nemělo docházet k nějaké nadřazenosti nebo podřazenosti a, a aby tady to nebylo tak, že po Euro, Eurojust pouze poskytuje nějakou podpůrnou službu, ale mělo by to být tak, že každý působí v rámci svých vymezených kompetencí. A toto propojení mezi EPO a Eurojustem, tak je potřeba tu vazbu jasně definovat, tak aby nedocházelo k mezerám nebo aby se to nepřekrývalo. Na to stejné platí také v souvislosti se spoluprácí s těmi státy, které se EPO neúčastní, protože máme jen 20 členských států, které jsou zapojeny eh, v rámci EPO, to znamená 8 členských států chybí. A tady také potřebujeme velmi eh, jasné Eh, vymezení, jak to bude eh, fungovat. Měli jsme tady poznací návrhy, které se týkají Eurojustu a také možná jeho podřazení Eurojustu a podle některých eh, by měl mít pouze nějaké vlastní kompetence a měl vždy jenom podporovat EPOJ, ale tak to nebude fungovat, protože s tím nebylo EPO takto koncipováno. Ovšem podařilo se nám dospět k pokroku i v těchto věcech a chtěl bych objasnit, že Eurojust při plnění svých úkolů již eh, po dlouhá léta se osvědčil, jeho spolupráce je stále častěji využívána a proto ty pravomoce by neměly být omezovány a měly by se pouze přizpůsobit tomu, co EPO tedy eh, EPO tedy jednak bude podporován, ale zároveň by tam měla být další působnost pro Eurojust. A hlavní kompetence v trestně právní oblasti eh, v každém případě zůstávají u ehm, členských států. Je tady eh, možnost nebo ta dobrovolnost v souvislosti s Eurojustem, takže charakter subsidiarity tady zůstává zachován. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Ano, a já rovnou předávám slovo o stínové zpravodajce SND. Silvě, děkuji, pane předsedo i když to dnes není nejvhodnější doba pro tuto rozpravu, tak politicky se to přece jen uh, hodí, protože brzy budeme hlasovat o EPO a proto si myslím, že je velmi případné, že tady dnes hovoříme o Eurojustu. Eh, omezila bych se pouze na několik eh, připomínek, protože nemáme čas. První věc už zmínil eh, pan zpravodaj, to je otázka rozdělení pravomocí mezi Eurojustem a EPO. A já se donívám, že je to otázka zcela klíčová. A já tady plně podporuji to, abychom dbali na zamezení eh, nějakých eh, mezer nebo překrývání. EPO zahájí svou práci teprve v roce 2020 a do té doby Euro, Eurojust musí i nadále potírat trestnou činnost proti eh, zájmům Evropské unie a potom i později eh, s těmi členskými státy, které se neúčastní posílené spolupráce v rámci EPO. Hmm, druhá věc, kterou zmínil pan Foss, je otázka ochrany údajů zde si myslím, že je eh, důležité, abychom v technických, eh, nebo že jsme v technických rozhovorech nalezli, nalezli schodu a eh, že to nařízení tedy o ochraně údajů by tady, tady komplexně mělo být ošetřeno. A potom tam mám ještě několik otazníků a kritičtějších připomínek. Jednak Chtěla bych připomenout, že mezi parlamentem a radou v roce 2012 bylo vypracováno společné stanovisko ke struktuře evropských eh, centrálních agentur a já si myslím, že těchto pokynů bychom se měli držet i v případě reformy Eurojust, Eurojustu. A proto je smysluplné, aby tak jak je stanoveno v těch pokynech, na evropské úrovni byli eh, dva zástupci eh, komise v Euro, Eurojustu a také se donívám, že bychom se příliš neměli eh, zaplétat do detailů struktury Eurojustu, protože všichni víme, že tato agentura odvádí velmi dobrou práci a zástupcům Eurojustu uh, Eh, bychom měli věřit, že některé otázky si zkrátka vyřeší sami a my nemusíme vše do posledního detailu mm, stanovovat v tom nařízení. A mm, nakonec mm, velmi důležitý problém, nebo důležitá věc, hlasování bude 12. října a já se donívám, že eh, zatím to jednání o kompromisech není dostatečně daleko. My musíme projít ještě jednou všechny ty kompromisy a některé zatím ještě nebyly vůbec dojednány, takže já si myslím, že ten termín nejsme schopni dodržet a proto bych chtěla požádat, abychom mohli udělat kvalitní text, eh, tak eh, nehlasujme 12. října. Hlasujme někdy později, protože je potřeba se zabývat ještě dalšími věcmi. Ono eh, to mm, nepovede ke konci světa, pokud nebudeme hlasovat 12. října, měli bychom si dát více času na všechny ty otevřené otázky, abychom je všechny vyjasnili a zpracovali. Dobře. A potom Natalie Griesbeck, Alde. Děkuji, eh, Claude, vážení kolegové. Několika eh, slovy bych se chtěla vyjádřit k této zprávě. Ve světě, eh, kde trestný čin nezná hranic a vyšetřování musí držet s těmito pachateli krok a musí mít schopnost překračovat hranice. Tato věc, která se týká operační efektivity Eurojustu je velmi na místě a já děkuji panu Fosovi za velmi vyčerpávající zprávu a za jeho zásadní práci, velmi přesnou, metodickou eh, ve snaze dohodnout se na kompromisech a sladit různé pozice jako kolegyně Ivone ani já si nemyslím, že bychom byli schopni hlasovat 12. října, protože tam je ještě potřeba některé věci prodiskutovat. Uh, než eh, opravdu se dohodneme na kompromisech. Jsou tady různé věci, o které jde našim skupinám a eh, já bych zmínila možná eh, čtyři takové línie, které víceméně odpovídají pozměňovacím, pozměňovacím návrhům, které jsme předložili. Za prvé, vítám cíl vyjasnit věci, Tady je vidět, že Axel Voss se k tomu snaží eh, přistupovat právnickým způsobem. Je tady snaha eh, vyjasnit eh, působnost každého, tak aby se optimálně mm, zabezpečila právní jistota. Naše skupina k tomu předložila několik poznacích návrhů a Klademe důraz na to, aby bylo vyjasněno, jaké jsou vztahy mezi Eurojustem a EPO a je potřeba skloubit dobře tyto dvě instituce a jejich působení a technicky e, když se do toho zapojují členské státy, které jsou, jsou členy Eurojustu, ale ne EPO, i když my samozřejmě doufáme, že ti se ještě připojí časem, tak je dobře to dobře ošetřit a pak eh, jsou tady samozřejmě ty věci, které se dotýkají finančních zájmů Evropy. Potom další věc, to vás asi nepřekvapí. Ne. Pro naše skupinu je velice důležité, aby tato agentura byla co nejevropštější, mm, aby byla co nejvíce věcí společenství. To mi velmi leží na srdci a z toho důvodu jsme chtěli posílit také iniciační eh, pravomoci, pravomoci iniciativy, které jsou zakotveny i ve smlouvě, ale já mám pocit, že tento návrh není většinově podporován, takže máme ještě pár dní, abychom na tom pracovali a uvidíme, ale um, Tady velmi často je zřejmé, že reformujeme tři nebo čtyři roky Eh, ustanovení, eh, které jsme předtím tři čtyři roky eh, vytvářeli a potom velmi rychle dojde k tomu, že ten text zastarává, že je potřeba vytvářet další evropské nástroje. A abychom tomuto procesu zlouhavému zabránili, tak bychom měli být co nejvíce na té komunitární úrovni. Potom další věc, za třetí, a to je takový ten slavný režim Eh, zpracovávání osobních údajů eh, ze strany Eurojustu Tady máme to nařízení 45 2001, eh, které to ošetřuje a i když teď probíhá samozřejmě revize, tak se tam vytváří jedinečný eh, režim pro eh, zpracovávání údajů všemi agenturami a bylo by dobré, kdybychom toto uplatňovali, aby to nebyla taková slepenina, kde by každá agentura měla nějaký svůj vlastní režim a vznikla by tady velmi spletitá galaxie, která by byla nepřehledná, příliš složitá a hrozilo hrozilo by, že to bude neúčinné. Eh, za čtvrté, pro naši skupinu je velmi důležitý cíl, eh, o který usiluje komise i pan Foss, tedy zlepšit eh, rychlost spolupráce v Evropě a účinnost agentury. A my jsme tady k tomu předložili pozměňovací návrhy. Podporujeme vyjasnění struktury Eurojustu kdy se tedy odlišuje to kompetentní kolegium pro operační věci a výkonnou radu, pokud jde o správně administrativní věci. Takže to jsou čtyři věci, které jsem tady chtěla zmínit a v tuto chvíli vám děkuji, pane předsedo, i děkuji panu Fosovi za skvělou spolupráci a těším se na další jednání. Thank you, Natalie. And then a final... Děkuji, Natalie. A ještě Eva Žili a pak dáme slovo znovu zpravodaji. Prosím, paní Žoli. Děkuji. Děkuji panu Vosovi za vynikající, skvěle odvedenou práci. Souhlasím s dalším stínovým zpravodaji v tom, že má skupina také velice eh, trvá na tom a těší se na to, aby skutečně tato instituce eh, stála na vlastních nohou. Je to důležitá instituce, která eh, se podílí na strukturální spolupráci mezi Eurojustem ehm, a Evropským soudem, soudnictvím, který by, které by mělo být zapojeno do ehm, aktivity Eurojustu, což v podstatě Eh, bude vycházet z hlasování eh, o Eurojustu, které se bude týkat. A tato spolupráce mezi oběma institucemi musí být reálná a skutečná. Nemůžeme se spolehat pouze na dobrou vůli členských států, zejména ze, ze začátku. A mělo by existovat povinnost eh, poskytování informací od, Eurojestu eh, Eurojustu eh, vůči EPPO. A to všechno v duchu dobré vůle. Dále velice nám leží na srdce také režim ochrany údajů To znamená, abychom používali jednotný režim, režim, který už existuje, ne abychom eh, vymýšleli nějaký zvláštní režim jen pro Eurojust. Ohledně tohoto, myslím, existuje poměrně široká schoda. Můžeme potvrdit to, co řekli další stínoví zpravodajové. A tímto vám děkuji za pozornost. Děkuji vám. Ještě rychle, Laura. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodajvost panu Vosovi za jeho vynikající práci. Šlo nám o to, abych byla větší transparentnost, větší zapojení Evropského parlamentu do řízení agentury spolu s dalšími výkonnými agenturami, které nedávno byly podrobeny přeskumu a změnám. Přejeme si, aby předseda byl vybrán mezi kandidáty na základě eh, tedy eh, objektivního výběrového řízení na základě eh, zásluh a kompetencí. Já doufám, že výbor Libe předloží vlastní doporučení, která pak členské státy vezmou v potaz. A pokud se podíváte na tu konkrétní povahu EPO, EPPO, tak s ohledem na ustanovení o ochraně údajů, tak jednak tu existuje obecné nařízení o ochraně údajů. Musí to být podle stanovení nařízení 405 2001. Děkuji, pana paní zpravodaj, za eh, to, že odkázal na to nařízení 45 2001 doufám, že jeho přepracování bude úspěšně provedeno. Je to přijatelný kompromis, ale je tu ještě pár věcí, které se musí dodefinovat, dovyjasnit. Ale rádi se budeme řídit pokyny zpravodaje, pokud jde o oddělení těch dvou stran té řídící struktury. Abychom vytvořili jasnou oddělovací linii mezi pro, provozními a administrativními úkoly. Abychom odbourali veškerou nejistotu. Musíme si říci, jaké jsou povinnosti a úkoly, které kolegium má. Děkuji a přeji zpravodaj hodně zdaru, je to dobrý kompromis. Já vám také děkuji. A dám slovo znovu zpravu, panu zpravodaji. A děkuji všem poslancům za velmi kvalitní příspěvky. Nevím, kolik eh, výborů tohle zvládá takhle eh, dobře pár minut eh, před hlasováním ve Štrasburku. Takže opravdu myslím, že skvělé. Libe se to daří. A, ale musíme mít tato jednání samozřejmě, abychom dodrželi náš časový harmonogram s tím se nedá nic dělat. Takže Axeli, prosím, teď máš příležitost odpovědět do hloubky na tato eh, témata. Eh, pak jsem taky byl dotaz týkající se hlasování příští týden. Já nejprve chci poděkovat eh, stínovým zpravodajům, připojit se k poděkování předsedy. Podle mě je to stejně. Co se týče těch jednotlivých bodů, zvlášť co se týče toho odsunu nebo spoždění. Já jsem pro, eh, kvalita má přednost před eh, tempem, před rychlostí, musíme si eh, přitom tedy nesmíme zapomenout na to, že je potřeba přece jenom dosáhnout určitého pokroku, musíme přemýšlet o těch časových možnost, předsednictví také uvažuje o tom jít dál, Uvidíme, jak budou vypadat různé flexibility. Já děkuji panu eh, předsedovi, že umožnil eh, tady toto setkání. My se ještě dohodneme se stínovými zpravodaji, eh, kam to ještě odsuneme dál. K jednomu nebo dvěma bodům ochrana údajů je důležitá. My jsme vždycky měli možnost udělat buď něco, nějakou úplně vlastní úpravu, a nebo že vlastně se Eh, budeme jenom zabývat tou reformou té směrnice, a nebo můžeme vycházet ze směrnice pro ochranu údajů eh, vlastně v justičních věcech a v policejních věcech, kde je také lecos obsaženo. A, a eh, také jde o to, k tomu, tomu přizpůsobit Europol tak, aby to, co vlastně máme upraveno pro Europol, aby se použilo i na uh, Eurojust. Uvidíme, jak to celé dopadne eh, v oblasti ochrany údajů v této souvislosti. A ještě k tomu právu na iniciativu také ze strany Eurojustu. Tím bychom vlastně změnili samotnou povahu eh, Eurojustu, protože teď vlastně, že by Eurojust vlastně byl Eh, centrem, eh, na které se mají obracet eh, dobrovolně členské státy s různými vyšetřováními. Možná, že by to mělo takový nějaký psychologický dopad na chování členských států, ale možná, že by to vedlo k tomu, že vlastně by členské státy měly strach, že přijdou o vyšetřovací kompetence, že by to všechno přešlo na evropskou eh, úroveň. Eh, když se podíváme na fungování eh, Eurojustu, který, co se týče alespoň tedy čísel, je stále úspěšnější. Nevím, jestli by členské státy akceptovaly tedy tu povinnost vlastně informovat vždycky Eurojust o každém vyšetře, vy, vyšetřování. Jinak Tady zazněly poznámky k fungování různých eh, eh, kolegů, co se týče eh, fungování struktur, vlastně, co se týče Eurojustu a EPO, eh, Europolu, eh, členských států, které jsou součástí posílené spolupráce v oblasti EPO a které jsou mimo ní. To všechno je potřeba ještě vyřešit. Děkuji. Děkuji, Axle. Co se týče časového harmonogramu, eh, děkuji a jsem rád, že předáváš, předáváš odpovědnost vlastně předsedovi, co se tohoto týče. Zdá se, že je to nějaký trend, který se osvědčil v poslední době. Zítra bude schůzka, kde budeme hovořit o možnostech tedy ještě eh, vlastně ten, to dostat na pořad jednání tento týden nebo spíše příští týden. Zítra zjistíme, jaké jsou možnosti, protože jde nám o to zachovat kvalitu eh, této zprávy. Eh, jak kolegové správně poukázali na význam tohoto tématu, včera také proběhla skvělá debata i v EPP Uvidíme, jak dopadne ta schůzka zítra, na čem se dohodneme a já eh, to rozhodnutí vezmu v úvahu. Kolegové, velice vám děkuji za eh, přítomnost, za vaši kázi dnes dopoledne. Vážím si toho. Eh, to je konec našeho dnešního zasedání. Příště se sejdeme 11. října. Děkuji vám.